Dear colleagues, we will Vážení kolegové, zahájíme zasedání výboru FAM. Začneme schválením programu. Pokud není připomínek, považujeme agendu za schválenou. Bod číslo 3, to je schválení zápisů z předchozích zasedání, a to ze 3. září a z 27. září letošního roku. E, není-li připomínek, považujeme tyto zápisy za schválené. Mám čtyři e, oznámení. Na zasedání koncem e, listopadu se koordinátoři rozhodli sepsat rezoluci o roli eh, žen eh, v boji proti radikalizaci. a Získala to EPP. Bod eh, číslo 5, to je elektronické hlasování. A teď potřebujeme hlasovací seznam. Hmm. no No. Point five on the agenda, vote Takže eh, bod číslo pět, eh, eh, to je no, programu práv a hodnot. S pravodajkou je paní Sirpa Pětikajnen a nyní jde o schválení stanoviska. Pozměňovací návrh 40, pardon, 54, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, Eh, yo escuché en el primer momento 55 eh, y Já jsem rozuměla 55, ale bylo to 54. Můžeme zopakovat toto hlasování, prosím. From the beginning, uh, eh, amen. Takže od začátku. Takže pozměňovací na návrh 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se schváleno, 57 pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se schváleno, 58 ano, ne, není kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 a 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se schváleno. Chcete to prověřit? Dobře, zahajuji hlasování 72. Končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme. 75 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 80 a 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 a 82 e, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno, 97 a 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98 pro, proti, zdrželi se schváleno, 99 pro, proti, zdrželi se schváleno, stovka pro, proti, zdrželi se. Sváleno Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Sváleno 104 pro, proti, zdrželi se. Sváleno Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Sváleno 109 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 110 a 111 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 112 pro, Proti? Bez mikrofonu? No, no. if, Yes, yeah. Not it's possible, but yeah. Uh, amendment one can... 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, pardon, to odpadá, není kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, Třicet čtyři pro, proti, schváleno, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 43 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 50 pro, proti, zdrželi se schváleno, 51 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní eh, hlasujeme o celém stanovisku takto upraveném a sice po jménech zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám. Děkuji paní zpravodajce Pětikajnen a také všem stínovým zpravodajům. Takže tím jsme u konce hlasování. Nyní jsme u bodu číslo 6, a to je mise do Rakouska. E, pokud není námitek, zprávu považujeme za schválenou. E, bod číslo 7 a toto je e, průběžná zpráva o trialogu o e, rovnováze mezi osobním a pracovním životem. Tak ještě chvíli počkáme. Okay, I would like to give the floor to Ms. Agnieszka rajewicz Nyní dám slovo paní Agněšce Kozlovské Rajevič, která je zpravodajkou e, stanoviska výboru FAM ke směrnici o této rovnováze mezi osobním a soukrom, os, pracovním životem. Děkuji, e, paní předsedkyně. Možno-li budu hovořit polsky, takže prosím, vezměte si sluchátka. Paní předsedkyně, ještě jednou děkuji za udělení slova, ale ještě eh, než eh, se dostanu k tomu vlastnímu balíčku, eh, musím vyjádřit své rozčarování během hlasování o zprávě k zdanění my jako EPP máme právo na jiné stanovisko, měli jsme jiné stanovisko, připravili jsme pozměňovací návrhy, které byly eh, kvůli kterým jsme byli mm, posmíváno, byly tady skutečně urážlivé eh, výroky, které tady sice nebyly na mikrofon, ale eh, byly přesto zaznamenány. Máme demokracii, máme právo na odlišné eh, jméno, odlišné, odlišný názor. Eh, my máme tedy již hlasování za sebou, vyhrále jiné stanovisko a my jako politická skupina jsme nedostali prostor do toho, abychom se mohli vyjádřit. Nyní tedy work-life balance. Máme za sebou několik trialogů ta setkání začala ve velmi dobré atmosféře a ačkoliv tady byl eh, velký rozdíl mezi stanovisky na začátku, eh, eh, rada navrhla něco, co se velice lišilo od návrhu parlamentu. Připomenu jenom, že parlament navrhoval čtyři měsíci, měsíce individuálního práva na otcovskou nebo mateřskou dovolenou a Tady jsme používali číslo 80%, naposledy to je 78%, potom 10 eh, dní eh, eh, otcovské dovolené, opět placené a potom ještě další dovolené. A mělo to elastické, tak aby si to bylo možné vybrat až do 10. 10. roku dítěte. V trialogu eh, se rada dohodla na jednom a půl měsíci eh, placené dovolené eh, podle podmínek členských zemí. Dále 10 dnů otcovské dovolené a dále pečovatelskou dovolenou. Tady se těžko dopracovávali k nějakému rozhodnutí. Momentálně jsou proto, aby něco takové existovalo, ale spousta zemí ještě nesouhlasí. Vyšli jsme tady z velmi odlišných pozic, ale věřili jsme, že stanoviska se budou postupně zbližovat. Nicméně v následných trialozích nejenom, že jsme se nezblížili, ještě jsme se dále vzdálili. Eh, my jsme tedy radu požádali, aby si ještě jednou prověřila své stanovisko a na Koreperu, který následoval, jsme se ještě jednou zeptali členský zemí na názor a je třeba říct, že posun v stanoviscích byl minimální, téměř nulový. Jediná věc, kde jsme dospěli k nějakému výsledku, který byl eh, blízký parlamentu, tak to byla ta otcovská dovolená. Rada souhlasí s eh, těmi dvěma týdny, které budou placeny na úrovni 80 běžného příjmu. Oni původně chtěli tedy na úrovni eh, sick leave, to znamená eh, také mateřské dovolené. Ale to je přijatelné. Další problém ovšem eh, začal s tím, že rada odstoupila od některých předchozích svých stanovisek a posledně dialog skončil tím, že znovu jsme radu požádali, aby si ověřila stanovisko s členskými zeměmi, poněvadž eh, nemá smysl, abychom se bavili o podrobnostech, eh, pokud eh, není shoda ve základních věcech. A konkrétně pilířem je rodičovská dovolená, která je dlouhá, individuální pro otce i matku a Eh, s vysok, tedy s placený eh, vysokým procentem z původního příjmu. Rada prostě musí přihlednout právě tady k tomu, poněvadž jinak celkem není o čem jednat. Eh, abychom se tady bavili o nějakých detailech, jako jsou přechodná ustanovení a podobné, tak to nemá smysl. Čili eh, není to příliš optimistické. Eh, v těch jednáních eh, jsme trošku zamrzli, je málo času. A za chvíli tedy končí rakouské předsednictví. Pokud se nedohodneme do konce prosince, no tak to přejde na příští předsednictví. Ovšem tady můžeme mít tak maximálně dva triálogy, páč to je krátké období. Já si myslím, že eh, parlament by měl od, ustoupit od některých svých ambicí, abychom tedy získali aspoň něco. Eh, tady eh, de facto máme formulace takové, které jsou doporučující, ale nic se nenařizuje, protože v některých členských zemích v podstatě ani neexistuje otcovská dovolená. Ten návrh rady je skutečně opravdu slabý E, nicméně většina vyjednávačů e, odmítá příliš velké ústupky a nechce, nechce se dohodnout na momentální nabídce rady a chtěla by všechno přejednat znovu. Děkuji. A nyní paní Garcia Pérez. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve, než eh, se dostanu k jádru věci, tak bych eh, chtěla něco říci. Minulý týden mm, jsme v rámci eh, zprávy o mm, závislých osobách. Když se hovoří o rodičovské dovolené, tak ve španělštině, tak to je někdy přeloženo slovem vacances, dovolená, no, prázdniny, to slova. A to je trošku problematické z terminologického hlediska. Já eh, nechci, aby španělští občané tuto zprávu si přečetli a viděli tam, že tedy je tam uvedeno slovo vacaciones ve španělštině, protože ono se nejedná o dovolenou nebo o, o prázdniny jako takové, takže já bych skutečně požádala o určité tou změnu v překladu. Já nevím, jestli to tak je i u jiných jazykových verzí. Je prostě potřeba dávat pozor na terminologii, kterou zvolíme při překladech, protože eh, smysl, který dáváme tady tomuto slovu, je potom úplně jiný. Eh, není to tedy přesně ten termín, který je potřeba použít, takže je opravdu potřeba dávat pozor na překlady na jazykové verze. Takže tuto informaci jsme poskytli oddělením komise příslušným a já doufám, že to předají tento vzkaz překladatelskému oddělení, takže chtěla jsem jen vyjádřit tuto úvahu. Nyní, pokud jde o obsah, tady tohoto návrhu textu. Pokud si připomeneme celkový kontext, tak bychom si měli vzpomenout na návrh směrnice a důsledky zablokování jiné směrnice, kterou už požadujeme několik let. A to vlastně přístup žen na pracovní trh a mateřská dovolená. Takže již několik let jsme chtěli najít nějaké řešení, které by umožnilo sloučit a lepším způsobem skloubit profesní a soukromý život. V té době ten návrh byl zablokovaný, návrh by byl měl být stažen, bylo by potřeba vysvětlit to občanům a v Evropě je těžké vysvětlovat a pochopit, že jsme nepokročili příliš v otázce slučování eh, rodinného a pracovního života. Trvalo déle než rok, než komise předložila nový legislativní návrh. Nyní tedy hovoříme o sociálním eh, základu sociálním soklu. Požadovali jsme eh, předložení legislativních návrhů. Jediný, který byl předložen, je tady tento Ukazuje to tedy, že je zde nedostatečné zapojení, nedostatečná zaangažovanost. Nicméně ten návrh vítáme, nicméně co tento parlament nemůže udělat, to znamená, nemůžeme se zříci těch základních principů zakotvených ve směrnici. Z tohoto důvodu je to tedy směrnice, čili by měla být provedena, měla by být transponována. A souhlasím s tím, co říkala kolegyně z EPP, která hovořila o obtížných jednáních s radou. Pokud však se tento parlament zřekne některých politických otázek, o kterých se nám už podařilo se mezi sebou shodnout, tak si myslím, že neposkytneme tím dobrou službu a bude těžké pokračovat v těch jednáních na pozitivním základu. Takže si myslím, že bychom měli prokázat odhodlanost a je, jas, je potřeba, aby naše stanovisko bylo zcela jasné. Pokud souběžně s tím se nám podaří přesvědčit naše národní vlády, aby změnili stanoviska v radě, tak ano, samozřejmě toto by byla dobrá věc a důležitá. Nicméně zdůrazňuji to, že tento parlament, tato komis, tento výbor, my jakožto poslanci, kteří odpovídáme za vedení těchto důležitých jednání, musíme prokázat odhodlanost a udržovat tu pozici, která zohledňuje politickou vůli nás všech. Děkuji. Paní Bjork se chce vyjádřit. Děkuji. Paní předsedkyně. Já bych pouze chtěla navázat na to, co zde už zaznělo a co říkala zpravodajka. Už je jeden a půl měsíce vlastně se tato jednání neposunula v radě, tak jak zpravodajka říkala a ještě nebylo dosaženo žádné schody ohledně té rodičovské nebo otcovské dovolené, takže já bych chtěla povzbudit zpravodajku, aby opravdu byla odhodlaná a pevně zastávala svou pozici a aby nás potom informovala o, to, o té pozici, kterou se podaří dojednat paní Záborská. Sednička. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda podpořila kolegyni Agneš, Agněšku, když říká, že stanoviska a požadavky Evropského parlamentu by měly být rozumné. Už kolegyně Garcia Perez o tom mluvila a více z nás. Asi si pamatujeme na směrnici o ochraně zdraví při práci žen, které jsou, těho, které jsou tedy těhotné, porodily anebo kojí. A víme, jak skončila tato směrnice pokud naše požadavky budou příliš ambiciozní, blíží se konec našeho mandátu, směrnice o work-life balance končí v podstatě stejně. Podstatné je, zda to, s čím souhlasí rada, je lepší než současná situace. Možná, že ty kroky by měly být menší, ale možná efektivnější, protože pokud skončíme opět v patové situaci a bude další legislativní období, tak se obávám, že sladění rodinného a pracovního života bude ještě, dosáhnout toho bude ještě těžší než teď. Druhou věc, kterou bych ráda podpořila, tedy podpořila bych kolegyni Garcia Perez. Nevím, zda je to možné, ale i já jsem proto, aby název dovolená byl změněný. Po něk- víc, někter- v některých zákonech se uvádí slovo dovolená a i na Slovensku jsou proti tomu výhrady, takže pokud by se našel nějaký výraz, který by lépe vystěhoval to, že ten, kdo se během tohoto období stará o děti, není na dovolené, tak by to bylo daleko lepší a byl by to skutečně vstřícný krok vůči těm, kteří věnují část svého života i péči o rodinu. Já se za to přimlouvám a poprosila bych i Agněšku, zdali by bylo možné ještě zapracovat do textu jiný výraz, tak by to bylo velmi dobré. To by byl opravdu velmi užitečný a efektivní krok dopředu, protože lidé by si začali vážit i to, co otec nebo matka nebo ti, kteří pečují o děti, dělají kromě své práce. Děkuji. Děkuji, paní Saborská. A da, dále bych jménem, já bych hovořila jménem paní Arena, která tedy v rám jménem výboru EMPL, která se účastní tady toho trialogu. Paní Arena bohužel se nemůže, nemohla zúčastnit naší dnešní schůze a omlouvá se. A Takže omlouvá se tedy, že se nemůže účastnit naší schůze, že nemůže hovořit, nicméně mě eh, informovala o vývoji jednání a já bych tedy ráda zde přečetla její stanovisko, které podporuji osobně. V, při posledním trialogu, který se konal 19. listopadu, tak rada před, předložila svůj poslední mandát, ale není to dostatečné. Podle nemůžeme to považovat za skutečný pokrok. Tento mandát my, jakožto Evropský parlament, my jsme radě jasně ukázali, že další jednání už nebudou možná, pokud eh, rada eh, bude trvat na své pozici. Marie Maria Arena jakožto vyjednávačka i já sama bychom rádi požádali naše členy, kteří pracují ve výboru, a nejen v tomto výboru, ale také v jiných výborech, aby, vy, aby tlačili určitým způsobem na vlády, na členské státy. Samozřejmě, že my jsme udělali už určité ústupky, ale jako v, proti, jako v protikladu k tomu jsme nic nedostali nebo obdrželi jsme velmi málo věcí za naše ústupky. Jak nás informovala Maria Arena, tak parlament rozhodl o tom, že trialog bude přerušen a máme tedy ještě trošku času na jednání do příštího trialogu, který se bude konat 3. prosince. Takže eh, žádám vás o podporu a eh, ta a v tom, abyste tlačili v rámci možností na vaše vlády, tak aby se podařilo dosáhnout nějakého hmatatelného výsledku, který bychom mohli ukázat našim občanům. Protože jde o velice důležitý návrh, který který se týká sociální Evropy, jakožto jednoho ze základních pilířů. Takže přeji vám hodně úspěchů, Agněško, v rám, pro další vyjednávání v rámci trialogu. Určitě to nebude jednoduché, ale bylo by dobré, kdyby se nám podařilo dosáhnout nějakého kvalitativního a hmatatelného výsledku. Tím jsme tedy ukončili tento bod. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Forenza. Pravodajko je paní Eleonora Forenza, ale zřejmě není přítomná. No dobře, takže můžeme jít k bodu 9. Udělení absolutoria za rok 2017, souhrný rozpočet Evropské unie, Evropská komise. Spravodajkou pro toto stanovisko je paní Malin Björk. A nás čeká projednání návrhu stanoviska. Nejprve dávám slovo paní zpravodajce. Paní Björk, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla nejprve poděkovat. Chci říci, že kolegyně eh, Eleonora Forenza přijde ale později, takže možná bych mohla nejprve se zhostit těch svých dvou zpráv, za které odpovídám. Takže udělení absolutoria z roku 2017. První zpráva se týká Evropské komise, a druhá se týká agentury. Mé stanovisko je velice stručné. Chci pouze říci, že vždy, když chceme mm, přemýšlet o udělení absolutoria, tak náš výbor usiluje o to, zda tam bylo využito takzvané rozpo- eh, genderové rozpočtování a eh, jaké tam byly vynaloženy investice. Takže i z toho pohledu jsem toto přeskoumávala. Eh, uváděla jsem tam program DAFNE, dále eh, fond AMIF, eh, ženská sexuální a reprodukční práva a tak dále. Když zvažujeme udělení absolutoria, tak se díváme na podrobnosti, jak byl rozpočet vynakládán. Pokud mi dovolíte, tak teď přejdu ještě k té druhé zprávě která se týká udělení absolutoria pro Evropský institut pro rovnost žen a mužů. Zde nemám žádné konkrétní speciální komentáře. Eh, institut eh, pracuje podle svých eh, pravomocí. Myslím si, že je velice dobré, že zde existuje takový institut, který můžeme použít i pro svou práci teď nedávno vypracovali velice důležitou zprávu o obchodování s lidmi a o tom, jaké tam mají postavení ženy. Také tam i třeba mm, od nich k dispozici není zpráva o sexuálním obtěžování. Eh, získali jsme mm, také ujištění, že tedy se tím zabývají. Takže já i pro tento Evropský institut pro rovnost mužů a žen navrhuji souhlasit s udělením absolutoria. Děkuji. Děkujeme, paní Björk. Ještě paní Matera se hlásí. Děkuji. Já bych eh, chtěla nejprve poděkovat paní kolegyni za odvedenou práci jsem stínovou zpravodajkou za EPP. Souhlasím se zpravodajkou v tom, že je zapotřebí tam ještě přidat rozpočtovou linii, která se týká rovnosti mužů a žen, protože to žádá i smlouva. A pak ještě je tam ta linie rozpočtová um, občanství, bezpečnost a občanství na období 2014-2020. A také souhlasím i s tím, aby tam byla ta rozpočtová linie pro projekt DAFNE, eh, která, protože to je program, který bojuje s násilím na ženách, takže si myslím, že vyšleme jasný signál našim občanům, že eh, v rozpočtu je, jsou vyčleněné prostředky a že tedy tyto programy budou mít podporu a jsou to přitom programy, které nabízí přímou podporu občanům. Jsem samozřejmě jako vždy otevřená konstruktivnímu dialogu. Velice rádi zvážíme vaše pozměňovací návrhy, které mají zlepšit text. Také využíváme mnoho dalších strojů No a co se týče udělení absolutoria pro Evropský institut pro rovnost mužů a žen, tak já bych chtěla ráda říct, paní Bjork, že opět toto stanovisko, které vypracovala, je vyrovnané, není nějak ideologické. Já bych to chtěla ocenit. Někdy je těžké trošku hovořit o nějakých citlivých tématech, blížíme se k období 2019-2020, je důležité, abychom jaksi odložili nějaké ideologie, Je důležité si uvědomit, že tento institut je v zájmu všech. Také Evropský parlament od něho dostává informace, navíc eh, odvádí dobrou práci. Účetní dvůr pochválil znovu tento institut za vynikající finanční řízení, takže i zde mohu vyjádřit plnou podporu paní zpravodajce. Děkuji, paní Matero. Paní Picerna. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych rovněž vyjádřit poděkování paní zpravodajce za její práci a za návrhy, které dodala do stanoviska. E, s těmi jejími návrhy samozřejmě souhlasím, ale chtěla bych ještě zdůraznit e, provádění rozpočtů, e, které se týká rovnosti mužů a žen, ale my s tím nejsme tak úplně spokojeni, s tím, jak je tento, tato rozpočtová linie čerpána. jsou tam určité konkrétní specifické cíle. Ta situace je komplikovanější. Evropský parlament už celé roky žádá, aby tam právě byla třeba specifická rozpočtová linie pro program DAFNE. Chceme, aby tam byly jasně vidět cíle, to, aby byl program DAFNE viditelnější, to není jenom otázka principu, ale má to i praktické dopady. Například pak můžeme třeba získat nějakou odbornou analýzu efektivnosti využívání této rozpočtové linie. Takže v těch jednotlivých kapitolách rozpočtu je důležité mít průřezový přístup k genderovým otázkám. Mm, také je důležité, aby tam bylo dostatečné monitorování tím, že tam budou údaje rozlišené podle pohlaví. Ještě chci hovořit o dalším bodu, o, mm, tady bych chtěla hovořit za stínového zpravodaje za SAD, který zde nemůže dnes být, takže mohu přečíst eh, návrh, pardon, stanovisko Gabriely Zoely. Ehm, děkuji za, mm, nebo ona tedy děkuje za tyto návrhy a chce zdůraznit eh, důležitost Evropského institutu pro rovnost mužů a žen, který prosazuje rovnost pohlaví, také oceňuje jejich vynikající význam, eh, výzkum a podporuje i jejich práci pro náš výbor. Eh, bylo tam téma jako obchodování s lidmi, nerovnost mužů a žen. A jsme také rádi, že každoročně aktualizují speciální ukazatel rovnosti mužů a žen. Je to od roku 2009. Oceňujeme i jejich úsilí o to, aby ta otázka genderu se promítla i do otázek azylu a migrace. A tyto věci, otázky genderu, by se měly dostat do všech Mm, oblastí politiky. Institut by také měl mít možnost monitorovat provádění istambulské úmluvy, protože to je právě jakýsi evropský výzkumný, výzkumné centrum právě pro otázky rovnosti mužů a žen. Jsme si také vědomi rizik spojenými eh, s snižováním rozpočtu v posledních letech, které dopadlo na EIG což trošku zkomplikovalo možnosti jejich výzkumu. My to považujeme za naprosto nepřijatelné a chtěli bychom, aby pro tento institut byly dány k dispozici další prostředky. Chtěli bychom také navýšet počet jejich pracovníků, aby mm, jejich práce mohla být efektivnější. A tím mm, pak můžeme i poskytnout podporu hlavním současněným stranám. Gabriela chce rovněž předložit některé pozměňovací návrhy v intencích, o kterých jsem teď hovořila. A celkově bych chtěla vyjádřit eh, poděkování všem kolegům, kteří se spolu podíleli na této zprávě. Děkuji, paní Picerno. Ještě paní Bjork. Takže děkuji velice za všechny komentáře i za návrhy opravdu mám pocit, že budeme mít kvalitní zprávy, jak ohledně souhodného rozpočtu, tak ohledně Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Je důležité, abychom mm, své úsilí napřeli právě tam, kde se jedná o rozpočet, o to, aby byly zdroje vynakládány usilovně, a mám pocit, že ten boj e, zastánců feminismu by měl být silný hlavně v otázkách rozpočtu, protože tam to potom může přinést rozdíly. A děkuji ještě jednou všem, kteří spolupracovali. Děkuji paní Malin Björk. Pozměňovací návrhy prosím předkládejte do 30. listopadu. Je to lhuta pro obě zprávy, jak pro udělení absolutoria pro Evropskou komisi, tak pro udělení absolutoria pro Evropský institut pro rovnost žen a mužů. Děkuji a teď budeme asi možná chvilku čekat na paní zpravodajku Eleonoru Forenzu. Miss Uh, Ms. Ms. Sorry, my colleagues are saying that uh, Ms. Ferenza will be here at 10.30, so I'm sorry about that. It's up for the chair and the members to decide. Kolegové mi řekli, že paní Forenza přijde asi až v půl jedenácté. Omlouvá se. Dobře, takže si uděláme krátkou desetiminutovou přestávku. Do půl jedenácté počkáme na paní zpravodajku. Děkuji. okay. Uh, we continue our meeting and point eight on the agenda. Uh, tak uh, budeme uh, pokračovat bodem číslo 8 na našem programu a to bude o vzniku nástroje pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci. S naší zpravodajkou je Eleonora Forenza a já jí dávám uh, slovo. Děkuji vám. A eh, děkuji vám také za odklad této debaty o 10 minut. Chci poděkovat paní předsedkyni a chci poděkovat také stínovým zpravodajům za jejich vynikající příspěvek. Jak víte, jde o nařízení o velice citlivé záležitosti. A ve spolupráci s stínovými zpravodaji a její pozměňovacími návrhy jsme docílili maximum v rámci mandátu FEM. E, to znamená, že jsme vytvořili, nebo velice citlivě jsme pojali taky genderový fond. Podobně jako jiné výbory, je třeba tyto konkrétní věci také v našem výboru, poněvadž je to záležitost citlivá a obsahuje prvky, které jsou zásadní také pro naši práci. Důležité je, že do tohoto okruhu spadá také řízení migračních fondů, dále lidská práva, to je úhelný eh, kámen Evropské unie samozřejmě patří do tohoto textu. I'm actually speaking on behalf of... Já eh, budu mluvit za SAD a za paní Moody, která momentálně musí hlasovat na eh, výboru rozpočtovém. Eh, Claire vítá Eh, to, jak se eh, zpravodajka zasazuje za práva žen a komunity LGBTI, eh, což je ve stanovisku mnohokrát zmíněno. Zpravodajka hovoří také o tom, jak jsou nyní, je nyní útočeno na nevládní organizace, které pracují také v oblasti reprodukčních práv zdůrazňuje se důvod, zdůrazňuje se eh, význam eh, nevládních organizací. Eh, naše strana by si přála ještě zdůraznit otázku genderového mainstreamingu v některých oblastech, jako je třeba udržování míru nebo klimatické změny a podobně. Velice se zdůrazňuje potřeba vytvářet eh, vhodná pracovní místa pro ty nejzranitelnější. Claire by ráda poděkovala kolegům, kteří toto stanovisko sepsali a těší se, že tedy bude úspěšně dokončeno. Eh, děkuji vám. A teď bych dala slov ještě, slovo ještě komisi. Good morning, my name is Rika Vašoš. Děkuji, já jsem Rika Vašoš, jsem zde za DG Davko. Chtěla bych především poděkovat za velmi konstruktivní pozměňovací návrhy předložené ve výboru. Možná bych připomněla jenom několik eh, drobností. Vy podporujete větší zaměřeno na genderový mainstreaming. To je samozřejmě důležitá pár, část návrhu NDICI. My se soustředujeme také na konsensus, který eh, zavazuje Evropskou unii, aby se zaměřovala eh, na genderovou rovnost a samozřejmě také revoluční zdraví. Toto eh, je něco, v čem se komise bude angažovat prostřednictvím společného programování s českými zeměmi. Eh, my víme, že tato věc je velice důležitá a velmi vítáme debaty s vámi a také s jinými výbory v tomto parlamentu. Eh, no, thank you very much and now... Děkuji. A nyní dávám slovo paní zpravodajce Forenze. Děkuji vám za eh, vaše rozmanité komentáře. Chtěla bych poděkovat eh, všem eh, stínovým zpravodajům. Je tedy jasné, že je tady opravdu objektivní důraz na genderový mainstreaming vyjasňují tady některé významné body a myslím, že eh, by bylo velice důležité to, aby eh, toto stanovisko našeho výboru eh, se zaměřovalo nejenom to, co nám chybí. My v tomto výboru se snažíme zdůrazňovat otázku sexuálních a reprodukčních práv, eh, svobody volby. Toto je základně lidské právo a musí být klíčovým prvkem tohoto textu a myslím, že pro komisi je velmi důležité, aby se na toto soustředila. A samozřejmě také pro tento výbor. Čili mm, eh, v žádném případě bychom neměli rozlišovat mezi eh, migranty legálními a nelegálními, pokud se týče ochrany základních lidských práv. A my určitě budeme v tomto duchu také, doufám, hlasovat. Děkuji vám, paní Forenca. Hlasování v našem výboru proběhne 27. listopadu.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 before I get uh, so small, a few minutes break, okay? Eh, takže teďka eh, pár eh, minut přestávka. Měli bychom začít v 11 hodin, ale možná začneme o něco dříve. 11 nebo teď? 11. 11. Takže v 11 hodin. A bude to o dětech, které jsou svědky genderového násilí v rodinách. We will start our eh, hearing. Point. Zahájíme slyšení, to je bod číslo 11 na našem eh, programu a jsou to je to o dětech, které se stanou eh, svědky nebo obětmi genderového násilí v rodinách. Vítám zde naši skupinu Eh, skupinu návštěvníků ze Španělska, eh, kteří, eh, která združuje právě lidi, kteří mají blízký vztah k tomuto tématu. Domácí násilí to je porušování lidských práv bez ohledu na to, zde jsou přímo obětmi a nebo svědky. Domácí násilí má negativní efekt na rozvoj dětí pokud jsou eh, děti vystaveny násilí, eh, nemají pak právo, odpírá jim to právo na eh, bezpečný a stabilní domov. Domácí násilí proti dětem má mnoho různých projevů a může mít formu sexuálního násilí, fyzického nebo psychologického násilí. Výbor FEM se prostřednictvím tohoto slyšení a debat se čtyřmi experty, které pozval, eh, v angažuje této otázce a budeme se zabývat problémem dětí, které se právě staly svědky nebo eh, přímo obětmi tohoto násilí. Začneme tedy eh, tím, že dám slovo paní Marise Soleto Avile, která je ředitelkou Women Foundation. Děkuji vám. Já bych chtěla srdečně poděkovat výboru FEM za toto pozvání. Je pro mě stí, že se tady mohu účastnit. My jsme sociální organizace, nazýváme se Ženská nadace a my chceme se podělit o zkušenosti z naší práce v souvislosti také s následky, eh, kterým čelí děti, eh, pokud žijí v prostředí genderového násilí v rodině. Španělsko má eh, velice kvalitní legislativu, která řeší násilí, tedy genderové násilí také například eh, násilí eh, páchaných, páchané muži na ženách. K tomuto fenoménu máme rozsáhlá statistická eh, data ve Španělsku, takže víme velice dobře, k čemu toto vede. 14 let po přijetí těchto zákonů se ptáme, nakolik je možno tyto zákony zdokonalit, jaká zavést doplňující opatření. A já vám nyní eh, řeknu něco z našich závěrů, kterých jsme došli zkoumáním situace nezletilých, tedy dětí, kteří, které se nazí, nachází v takovéto situaci. Ten původní zákon v roce 2004 Eh, připustil jednu chybu. A sice eh, děti zde nejsou uváděny jako přímé oběti eh, genderového násilí. To mělo určité důsledky a mimo jiné také pro možnosti lepší ochrany dětí v případě zneužívání manželky. Existují mnohé případy toho, že vlastně se říká, že 70 případů, kdy dochází k násilí na ženách ze strany mužů, eh, jde o ženy, které jsou vdané. Takže tady je skutečně riziko eh, právě té účasti dětí. Eh, toto máme přímo od svědků nebo aktérů takovýchto případů. Existuje Istanbulská dohoda a od roku 2015 eh, se změnila eh, legislativa ve Španělsku v tom smyslu, eh, že děti obětí tohoto násilí jsou také považovány za přímé oběti. Dá se tedy dospět k závěru, že Eh, žít v prostředí, kde se odehrává genderové násilí, má opravdu eh, dopady na psychiku eh, dětí, které se stávají svědky. Má to dlouhodobé následky. A příslušné zákony mm, nemají vždy takovou podobu, aby bylo možné děti mm, oficiálně podporovat. Eh, dovolte několik oficiálních čísel ze Španělska. Od té doby, co se registrují také eh, eh, ženy, které jsou zabity v rámci genderového násilí, tak máme je od té doby, co to sleduje, více než 2000 případů. Eh, přičemž od roku 2013 eh, se registrují také nezletilé oběti a máme jich tedy a 20. Eh, kromě toho zhruba 200 dětí přišlo o matku v rámci vraždy, která byla součástí genderového násilí. jestliže se analyzujeme, jak se k tomu staví soudy v těchto případech, v souvislosti s rodinami, které něčím takovým prošly, pak můžeme konstatovat, že ve většině případů nebyly zrušeny, nebylo zrušeno právo otce na navštěvování dítěte. Čili dokonce, když je tento muž eh, vrahem, je eh, odsouzen, má právo na to, aby zůstal eh, v kontaktu s vlastními dětmi. A to pro nás představuje veliké nebezpečí a je to velmi škodlivé právě pro nezletilé máme také eh, případy, eh, kdy děti zavražděných žen byly povinny navštěvovat své otce ve vězení. Eh, my na základě parlamentní interpelace víme, že skutečně bylo asi tucet nebo něco přes tucet eh, neza, eh, nezletilých dětí, které opravdu museli absolvovat návštěvu eh, ve věznici. Čili celkově jsme měli 37 zavřených pachatelů genderového násilí a mezi nimi byly tři případy skutečně vrahů, kdy se toto muselo uskutečnit tedy takovéto návštěvy dětí eh, u svých otců. To má samozřejmě velmi negativní vliv na možnosti rehabilitace těchto dětí, eh, které eh, trpí přímými následky genderového násilí. Nyní máme řadu opatření, které, za které se staví Eh, genderové organizace, ženskoprávní organizace a tak dále. Vzniká iniciativa na úpravu španělské legislativy. K zásadním věcem patří to, že vykonávání násilí v rámci rodiny by eh, mělo vést také k možnosti ztráty eh, ztráty tedy eh, práv eh, na kontakt, případně na výchovu eh, dítěte ze strany odsouzené osoby. Je s tím všem ve Španělsku problém, poněvadž odsouzení jsou často proti tomu, aby se jejich dětem dostávalo státní psychické péče, psychologické péče Eh, oni naopak uplatňují svoje eh, poručnická práva a jejich pomocí eh, právě zabraňují kontaktu s psychologem. Nyní tedy existují návrhy zákonů, které by to měly vyřešit, ale čelíme tady jedné významné překážce a tady bych poprosila o intervenci Evropský parlament. Tyto otázky souvisí s výkladem rodinného práva, které vychází z mezinárodní legislativy. V případě genderového násilí na ženách eh, se respektují také evropské cíle podle Istanbulské umluvy a státy jsou zodpovědny za to, aby zabránili styku dítěte a pachatele. Ovšem existují také jiné zákony nebo úmluvy o mládeži, které se používají také v případě neratifikace. Jsou to vlastně e, prvky, které využívají soudy a tady jde o vztah dítěte a otce eh, za různých okolností. A španělská justice eh, zastává názor, že je eh, žádoucí, aby dítě zůstalo v kontaktu s otcem i v případě, že otec je pachatelem závažného trestného činu. My víme, že Evropský parlament zde nemá žádný žádnou přímou pravomoc, ale eh, rádi bychom požádali o pomoc, eh, aby se tedy vytvořili, vytvořila jakási doporučení, eh, která by tuto situaci změnila. doporučení vlastně pro všechny členské země EU, doporučení, které by se týkaly rodinného práva. Mělo by skutečně být řečeno, že pokud jde, pokud dojde k násilí na ženě, pak eh, pachatelů, pachateli by měli, mělo být omezeno eh, právo na styk eh, s dítětem z této rodiny. Čili ta genderové násilí by zde mělo mít určitou omezovací funkci. A rodiny, které se potýkají s touto tragédií, Eh, tak eh, tady potřebují to, aby se eh, lépe definovala práva dítěte. Já vím, že v té Evropském parlamentu se tady o tom také hovoří. Existuje určitá skupina, která se zabývá právě obětmi svědků vražd. My jsme tady byli před několika měsíci <clears throat> a navrhovali jsme provedení mm, příslušné studie na evropské e, úrovni. E, já tvrdím, že máme stále více informací o následcích těchto násilných činů, ale e, vůbec se nezabýváme právě dětmi a potížemi, kterým tyto děti čelí jako následek eh, eh, těchto eh, těžkých přečinů. My tedy máme nadaci a sledali jsme, že při péči o tyto děti dochází také k dalším administrativním překážkám a to opět souvisí s tím právem otců na péči. My tedy víme o Eh, této problematice genderového násilí čím dál tím více a soustředujeme se v současné době na pozici dětí. A opravdu se soustředíme na to, aby eh, tedy muži, eh, kteří se dopustili na svých ženách a matkách svých dětí násilí, aby měli omezený styk se svými dětmi. Jestliže se tím tedy zabýváme, domnívám se, že je dobře tuto studii, tuto situaci prostudovat eh, co nejvíce do hloubky. Myslím, že Evropský parlament by mohl pomoci k pozdvihnutí povědomí o této problematice a možná i členské státy eh, by se tím mohly intenzivněji zabývat, nebo by parlament mohl eh, zadat nějakou obecnou studii. Takže tolik úvodem a já ráda odpovím později na otázky. Děkuji. A nyní bych ráda dala slovo doktorce Clarise Samuc Cherry, Cherry vedoucí oddělení pro a studia z Univerzity v Maltě. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně za pozvání. Je to pro mě potěšení, že, se mohu, že mohu hovořit v Evropském parlamentu a ten, v tomto výboru. A jsem ráda, že zkušenosti těchto dětí jsou nyní centrem zájmu, protože děti které jsou opravdu oběťmi rodinného násilí, tak je velice důležité, abychom se podívali na to, co se s těmito dětmi potom bude dít. Já bych ráda představila hlasy žen, které roz, vyrostly v rodině, v rodinách, ve kterých docházelo k násilí na ženách. To je oblast mého výzkumu, mé můj, mé studie, jakožto vyučuji z akademického prostředí, se zabývám také psychologií a pracuji už deset let na plný úvazek, se zaměřuji na oblast rodinného domácího násilí, takže mohu nabídnout své dlouholeté zkušenosti. Připravila jsem si prezentaci a ráda bych navázala na to, co říkala hovořila o příkladě Anity, která je 35 letá žena a ona říkala jako děti, kam se měla jít, jak se a ke komu jsem měla hovořit. Není jednoduché mluvit, protože je tam hrůza a strach i když vlastně se to, je, to dítě se cítí velmi osamělé, opravdu se cítíte osamělí a máte pocit, že neexistujete a nežijete. Ráda bych ukázala také zkušenosti Jessiky, která je 43-letá žena, která byla obětí a svědkem domácího násilí a na konci jeho otec vlastně zavraždil její matku. Ona řekla ano, bylo to, byl restaurace, jak často se vracel z práce nebo z restaurace domů velmi pozdě, často se vracel, vracel opilý a chtěl mít sex s matkou ve tři, ve tři hodiny ráno. Skutečně není hezké být probuzena takto a potom začal, začal jí být, být jí stále více a před námi, co bylo otřesné. Někdy prostě jí byl na, i do hlavy, někdy využíval ke nástroje a my jsme opravdu toho viděli a zažili hodně. Uh, opravdu bylo to, on, on mě zbudil, musela jsem jít do koupelny, takže jak vidíte, tyto děti nebyly pouze svědky nebo oběti, ale jsou oboje, jsou opravdu zapojeny do tohoto násilí, nejsou pouze pozorovateli, ale oni, oni prožívají, žijí v těchto rodinách v každodenním životě. A víte, musíte pochopit rodiny, rodinné prostředí, protože doma k domácímu násilí nedochází každý den. Někdy jsou lepší dny, ale někdy jsou ty horší, kdy prostě ti otcové bijí matky a zažívají toto násilí. Měli by vlastně děti jsou často právě svědky, takže to je celá složitá situace těchto dětí, které zažívají domácí násilí. Jaká je oblast působnosti problému? Víme, že asi 15 milionů dětí je vystaveno domácímu násilí v rám, doma v Evropské unii, toto bylo tedy ve Spojených státech, a v Evropské unii z roku 2014 víme, že 23% žen má fyzické sexuální mm, zkušenosti s, s fyzickým sexuálním nebo psychickým násilím a 73% žen na evropské úrovni uvedly, že děti, které s nimi žijí, neby, nebyly byli vlastně svědky násilí a nemáme přesná čísla o tom, kolik dětí je svědky domácího násilí. Eurostat vlastně provádí takovýto průzkum založený na genderovém násilí, kde z toho by měla vyplynout data o počtu dětí, která, z které jsou svědky domácího násilí, takže si myslím, že je důležité, abychom získali tato čísla, jak vlastně i kolegyně, která hovořila přede mnou, řekla. Vzhledem ke složitosti celé tohoto, tohoto problému víme, že zde probíhá eh, koexistence domácího násilí s dalšími formami zneužívání dětí. Zhruba 20 až 70, ve 20 až 70 procentech děti, eh, které jsou oběťmi domácího násilí, mohou být také přímými oběťmi agresí násilí i když vlastně ona, jedna světkyně říkala, ano, byli, měli jsme z něho strašný strach, byli jsme vyděšení, doslova vyděšení, protože nás strašně byl a budeme si to bytí pamatovat na zbytek našeho života a skutečně pro zbytek celého života já stále cítím to bytí v těchto dnech. Bylo, byl to jeden z těch domů v Zelené zahradě a ona, tam světkyně vysvětluje, že když přišel domů, tak prostě otec jí byl, protože nedala peníze a bylo to, byly to hrozné zkušenosti. Jak tedy domácí násilí ovlivňuje děti? Víme, že velká většina studií dokázala, že svědkové domácího násilí jsou zapojeny do, eh, se čelí skutečně velké škále psychického, emočního, eh, sociálních problémů. Je zde riziko vyšší deprese a mohou čelit symptomu podle stupnice PTSD. A jsou zde věci jako agrese, hyperaktivita, nepozornost, impulzivita a e, šikana. Tož vlastně možná vlastně také zde mohou, to může výst, vést k různým zdravotním diagnózám, kde děti, které žily v rodinách, kde docházelo k násilí, Možná, že odborníci nekladou otázku, zda docházelo k domácímu násilí nebo ne. Dlouhodobé studie ukazují, že některé z těchto dětí jsou odolné. Ne všechny děti, které prožily tuto strašnou zkušenost, mají nějaké následky. To je v roce 2000. Ale má to takový spožděný efekt, tedy účinky domácího násilí eh, u některých dětí můžeme zjišťovat, že se postupně ty následky postupem času zvyšují, takže co se stává, stane tedy, děje z dlouhodobého hlediska a to je také studie, na které pracujeme. Když jste tedy zapojeni do boje, do násilí jejich rodičů, tak to jsou velmi dlouhodobé výzvy, které ani nepřestanou v té době, když jsou už potom děti dospělé a odcházejí z domova. Mohou mít například emocionální potíže, strach, potíže s navazováním vztahů partnerských. Musíme se tedy podívat na všechny tyto související problémy. A často víte, že oběti domácího násilí, to z, z, se někdy stávají také, ti světkové se někdy stávají oběťmi, i když je to skutečně rizikový faktor, ale není, neznamená to, že skutečně zde bude docházet k viktimizaci těchto lidí. Takže víte, že lidé, kteří projdou těmito zkušenostmi, si nemyslí, že to je něco co nemohou změnit. Ukazuje se, že pokud eh, odejdete dříve ze školy, tak to může vést eh, k třeba zneužívání eh, nezákonných látek, může to také vést k dalším negativním dopadem. Takže zde právě je důležité bojovat za prevenci domácího násilí. Takže jaké jsou ty ochranné faktory? Za prvé, vřelý vztah s rodičem, který není násilníkem a to nám také dává, tam, kde máme dále také dobrá zapojení rodičů, pozitivní um, prostředí v rodině i ve škole, dobrý vztah s učiteli a také i dobrý vztah s vrstevníky, kteří sami nejsou eh, nějakým způsobem Eh, problematiční. Takže je důležité, abychom eh, také investovali do různých studií prevalence, abychom znali čísla. Musíme také i investovat do prevence tohoto násilí ve všech vrstvách. Máme také třeba dobrou spolupráci s OSN. Známe, že, jsou, že je zde už sedm strategií na základě poznatků, na základě faktů a ukázalo se, že ty jsou právě tyto strategie velice dobré pro prevenci domácího násilí Dále musíme investovat do včasného, do včasných zásahů, do screeningu a také i to, aby se ti lidé dostali, aby jim byly doporučeny dobré eh, podpůrné služby. Nesmíme také zapomínat na muže, kteří jsou jak v roli otců, tak v roli násilníků. Je důležitá určitá sanace rodiny, protože zde máme také určité poznatky o tom, že eh, právě nejlepší takovou sanace rodiny eh, tvoří to, pokud se spolupracuje s oběma rodiči, pokud, je tam ta, pokud se ta péče týká celé rodiny. Děkuji. Já vám děkuji za tyto prezentace a teď dávám slovo paní Sandra Blanchett, která eh, je ředitelkou um, z UNICEFu a také ještě zde vítám i hosty z Itálie, kteří také pracují v oblasti pomoci v oblasti lidských práv. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozvání, abychom hovořili o tématu, které je opravdu v jádru eh, práce UNICEFu po celém světě. Nejprve bych vám položila eh, takový jako otázku. Vzpomeňte si, jaké to bylo, když vy sami jste byli dětmi, tak co bylo takovým centrem vašeho života? A pokud jste měli nějaký problém, za kým jste šli? A když eh, jste se poranili, když jste se bouchli, tak za kým jste šli? Zřejmě za někým z rodiny. Všechny děti so, mají nárok na bezpečný domov, kde není násilí a mají nárok na rodiče, kteří je budou respektovat a kteří je budou milovat. Eh, pokud eh, je, mají nějaký problém, tak musí najít útočiště, musí mít někoho, za kým mohou zajít, kdo jim pomůže. Toto je v úmluvě práv, o právech dětí, kterou ratifikovaly všechny země na světě, kromě jedné. A je to také velice důležitá legislativa. Vychází z ní důležitá legislativa. Nicméně stále slyšíme svědectví, že je zde ještě stále příliš velký počet dětí, které rozhodně nenacházejí doma nějaké bezpečné místo, bezpečné útočiště. Občas je dost těžké vůbec se k těm údajům dostat, protože domácí násilí je jednou z takových nejskrytějších forem porušování lidských práv, ale víme o stovkách, o stovkách tisíců dětí, které jsou každý rok vystaveny domácímu násilí. Očekáváme, nebo oč, um, um, podle našich odhadů je to asi 300 tisíc dětí ve věku od dvou do čtyř let, které jsou svědky, uh, pra, pravidelně jsou svědky domácího násilí. Jsou to tedy velice malé děti. Uh, a e, asi 176 milionů dětí e, po celém světě e, žijí s matkou, jejíž partner je násilníkem. Navíc domácí násilí vůči partnerovi, partnerce je také velice často provázáno i s násilím vůči dětem. Má to obrovský dopad na život dítěte vedle tragických dopadů na celou tu, na, přímo na tu rodinu a na, na ty osoby, tak to nese sebou i obrovské náklady i pro tu zemi a pro okolí. Domácí násilí se neomezuje pouze jenom na některé země, ani na některé kontinenty, ani na nějakou sociál, socioekonomickou vrstvu nebo na určité náboženství. Je to skutečně celosvětový fenomén který se týká naprosto všech eh, vrstev společnosti. Já teď možná zopakuji pár věcí, které už říkali předřečnice. Takže je pravda, že vlastně nezávisí, zda to násilí dopadá na děti přímo nebo nepřímo. Malé děti, kterých se týká toto násilí, prožívají tak obrovský emocionální stres, že to dokonce může narodit, na, narušit jejich fyzický, duševní i emoční vývoj. Eh, jde o to, že to má následky na jejich mozek, na jejich kognitivní schopnosti, na jejich eh, schopnosti jejich eh, čidel a má to pak další dopady i v, eh, v budoucnu. Víme, že to také má dopady i na jejich výkon ve škole. Podle jedné studie je to tak, že 40 dětí, které byly svědky domácího násilí, má třeba nižší schopnosti čtení než děti, které žijí v bezpečných domovech. To znamená, že potom během celého, během, že potom ty děti budou mít třeba eh, méně možností vybrat si povolání, budou tedy mít potom třeba horší, hůře placenou práci a budou tedy zase více ohroženy chudobou. Navíc tyto děti často trpí nemocemi, nějakými depresemi, tím zase třeba se u nich zvyšuje riziko požívání omamných látek, eh, raného těhotenství. Mají také nižší schopnost navazovat přátelství, navazovat vztahy a děti, které byly vystaveny násilí, mohou mít rovněž i agresivní chování sami. E, jsou e, třeba, mm, mohou pak být součástí šikany a třikrát častěji se chovají násilně než ostatní děti. Eh, děti, eh, u dětí se to také liší podle pohlaví. Dívky, eh, u dívek často dochází k určité internalizaci těch dopadů. Podle jedné studie to vypadá tak, že dívky se domnívají, že někdy má manžel právo tu svou ženu zbít, že vlastně je to oprávněné, to bytí. U chlapců to zase může vytvářet určité jakési maskulinní agresivní vzory, které mohou ovlivnit. Takže co můžeme učinit, abychom tu situaci řešili? Myslím si, že musíme hovořit o tom, že to je naléhavé. Hovoříme o násilí páchaném eh, na základě eh, pohlaví nebo mm, o domácím násilí. Říkáme, že to je opravdu naléhavá věc jak v Evropě, tak na celém světě. Nej, nejdůležitější je prevence. Je důležité zabránit domácímu násilí, protože když už k němu dojde, tak jak bylo řečeno, děti jsou relativně odolné a dokážou překonat tu situaci. Nicméně stejně jsou pak hluboce traumatizovány. Takže nejlepší je prevence, osvět léta, různé kurzy pro rodiče. Je důležité, aby to všechno bylo dostupné pro všechny, eh, pro muže, pro ženy, ale i pro dívky a pro chlapce, aby všichni pochopili, že domácí násilí je zkrátka špatné, že jakékoliv násilí vůči dětem je špatné a že jsou alternativy k násilí nebo k mm, bytí, protože třeba někdy nám rodiče říkají, no ale tak co mám dělat? Eh, mm, ne, neznají jiné alternativy výchovy, než na dítě křičet nebo ho být. Pak eh, jsou zde také nutné různých, různé sankce, právní sankce vůči těm pachatelům. Eh, děti musí mít alternativní eh, modely než jaké vidí doma, pokud mají eh, násilné rodiče nebo násilného rodiče. Takže je dobré, aby ty vzory byly třeba ve škole. Je důležité, aby si děti dokázaly vypracovat, vytvořit pozitivní zdroje, pardon, pozitivní vzory a pozitivní vzorce chování. Také musíme zlepšovat osvětu o domácím násilí. A také hovořit, musíme hovořit o tom, jaký to, jaké to domácí násilí má dopady a jaké má dopady i na děti. Musíme o tom hovořit otevřeně. Domácí násilí není něco, co se děje za zavřenými dveřmi a je to tedy pouze problém té rodiny. To není pravda. Je to problém celé společnosti. Musí to řešit celá společnost. Takže musíte být ochranné politické kroky, které e, zavedou vlády. Musíme bojovat s určitými tradicemi. Pokud budeme mlčet o domácím násilí, tak to domácí násilí bude pokračovat. Musíme posilovat i otázku genderu. Víme, že násilí výrazným, s výraznou převahou dopadá na ženy a dívky. Takže sociální pracovníci a další, třeba zdravotničtí pracovníci, eh, musí být speciálně vyškoleni ohledně těchto problémů. A muži, dívky, muži, ženy, dívky i chlapci se musí zkrátka naučit, že násilí vůči jiné osobě je zkrátka neakceptovalné a že nezáleží ani na pohlaví, ani na věku. Děti musí mít rovněž pocit, že jim někdo pomůže. Musí se dozvědět, že existují třeba učitelé, sociální pracovníci, lékaři nebo třeba příbuzní, a někdy to může být třeba přímo ten jeden rodič, eh, že tedy ten jim pomůže. Takže děti eh, se to musí dozvědět a tyto osoby Eh, musí být schopny rozpoznat eh, nějakou situaci a musí být schopny tomu dítěti nabídnout nějaké služby. A to zase vede k tomu, že ty služby musí být k dispozici. Musí být holistické, musí reagovat na potřeby dětí. Nesmí to být tak, že to dítě se zkrátka bude přesouvat eh, z jedného mm, nějakého od jednoho pracovníka k dalšímu. Ani nemůžeme očekávat, že to dítě samotné vyhledá třeba několik služeb. To znamená, musí tam být nějaký jediný kontaktní bod, nebo jediná osoba, která vlastně potom bude jaksi doprovázet to dítě během všech těch postupů, které jsou zapotřebí. Navíc ty služby musí být přizpůsobeny potřebám konkrétního dítěte. Je důležité, aby ty služby byly nastaveny flexibilně. Musíme rovněž podnítit členské státy, aby zlepšili svůj právní rámec na ochranu dětí od eh, násilí, protože je naprosto šokující, že dnes je to tak, že pouze 60 zemí má Eh, třeba legislativu, která plně zakazuje tělesné trestání dětí doma. To znamená, že miliony dětí jsou ponechány v této oblasti bez právní ochrany a dokonce existují i členské státy v Evropské unii, které nezakazují to, aby eh, rodič trestal fyzicky své dítě. Uh, je to vlastně takové myšlení typu, to je soukromá věc té rodiny a to chceme změnit. Samozřejmě, že nechceme posílat do vězení rodiče za to, že dali dítěti pohlavek, ale ty rodiče, rodiče by měli mít nějaké schopnosti a dovednosti, jak ty situace řešit jinak. Ukázovalo se třeba, že ve Švédsku došlo tedy k kriminalizaci tohoto chování těch tělesných trestů a došlo tam k velkému posunu v této věci ve společnosti. Také apelujeme na členské státy EU, aby ratifikovali Istanbulskou umluvu o domácím násilím a násilí páchaném na ženách. Poslední bod, který chci říci, se týká údajů. Nemáme k dispozici dostatek údajů, protože tento problém zůstává skryt mezi eh, stěnami toho bytu, za zavřenými dveřmi. Některé země třeba nemají naprosto žádné údaje o domácím násilí, takže musíme schromažďovat údaje, analyzovat je, rozšiřovat údaje a využívat je. To je, to je zásadní pro to, abychom mohli také potom monitorovat pokrok a abychom zajistili určitou odpovědnost eh, jednotlivých aktérů. Opravdu eh, doufáme, že v tom pomohou i cíle udržitelného rozvoje, protože tyto cíle se zabývají Eh, třemi cíly na ochranu dětí proti násilí. Mm, ochrana dětí proti násilí je také cestou, kterou se vytvoří eh, inkluzivnější společnost a potom volá cíl udržitelného rozvoje číslo 16. Potřebujeme jak eh, individuální, tak kolektivní kroky, abychom toto, toto situaci napravili. Děkuji, paní Stanče Blanchet. A teď má slovo pan Pierre Iverose, právní poradce a také eh, dětský ombudsman a mm, zastupuje zde Belgii, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je to pro mě potěšení, že zde mohu dnes hovořit o tomto tématu, které má opravdu velký význam pro eh, instituce mm, generálního pověřence pro dětská práva. To je nezávislá veřejná organizace, která má dbát na dodržování práv dětí ve francouzské komunitě v Belgii, takže opravdu v tom frankofonním belgickém prostředí. Když mi bylo řečeno, že mám hovořit o genderovém násilí na dětech, tak to je opravdu velice široké téma, protože to se může týkat morálního, sexuálního násilí, obtěžování, domácího násilí, o tom se zde hodně hovoří, e, zmrzačení genitálí ženských na Ehm, dětské práce. Já se netvrdím, že jsem expert na všechna tato témata, takže se soustředím na domácí násilí a jsem velmi rád, že jsem mohl vyslechnout paní, eh, která zastupuje UNICEF o otázce eh, tohoto násilí, že je opravdu skandální, že v roce 2018 se může ještě říci, že být dí, bý, býtí dítěte je pro jeho dobro a nemůžeme tedy potom, když si položit otázku, proč dochází k také k násilí eh, v partnerství, protože jsou zde určité genderové stereotypy a tak dále. Tedy děti vystavené domácímu násilí, nebo říká se, že dítě, které je svědkem, je někdy také obětí. Já nebudu hovořit o dopadu domácího násilí na děti, to už zde zaznělo. Možná budu hovořit o určitém eh, strukturovaném rámci, které dítě potřebuje, jak již zde zaznělo, který, ho, který je bezpečný, který vytváří pro něho bezpečí. Domácí násilí je traumatický prvek, co vlastně nahrazuje rodinné rituály. Vstávání, jídlo, ukládání se, to jsou takové věci, které uklidňují dítě a ovlivňuje to také postavení nebo chování toho dítěte když žije v procesu toho domácího násilí, tak nebude schopné potom samo řešit a zajišťovat své rodičovství eh, vůči svým dětem je potřeba, aby to dítě bylo, mělo důvěru, někdy tedy má třeba staršího bratra nebo sestru, která, kteří potom hraje tuto roli náhradního rodiče. To vlastně ovlivňuje každodenní život dítěte a škodí to samozřejmě jak na psychické, morální, fyzické úrovni a na kognitivní rozvoj dítěte. Takže v roce 2009 byla vytvořena mezidisciplinární pracovní skupina o otázkách domácího násilí a dopadech na dítě. Konal se seminář v roce 2010, domnívám se, kde se hovořilo o praktických obtížích a snažili jsme se vypracovat konkrétní doporučení a pra, pra, ty praktické obtíže jistě všichni víte, že to se, už se, je potřeba odlišovat mezi konflikty mezi párem, mezi těmi partnery a domácím násilím, které vlastně má ten vztah dominance. Potom, jakým způsobem chránit a zajistit bezpečnost dítěte, jaké akce, jaká, jaká opatření by měla být přijímána a v zájmu koho. Je to, zda je to v zájmu dítěte, zda je to v zájmu matky, která je často obětí násilí, nebo je to v zájmu rodiny. To jsou všechno ty otázky, které jsme si v té době položili. Perspektivy a doporučení, která byla vypracována v roce 2010, jsou stále bohužel aktuální a stále se z nich můžeme poučit. A i například propagovat síťovou práci pracovníci v terénu musí vlastně každý plnit svou eh, roli. Bohužel však je potřeba lépe se koordinovat, lépe spolupracovat, vyškolovat eh, odborníky, trénovat odborníky, tedy odlišovat, o jaký typ konfliktu jde a jaké strategické postoje zaujmout k dítěti, které je oběť, obětí násilí. Zejména policisté například hrají v tomto důležitou roli, také poskytují pomoc, asistenci. Máme zde určité protokoly spolupráce, které existují, které musí být známé a jak už zde zaznělo, vytvářet komparativní studie protože to nám umožní lépe zhodnotit tyto jevy a zapojit do veřejných politik. A nyní se dostávám právě k veřejným politikám. Často se hovoří o strategii, o určitém akčním plánu na národní úrovni pro boj proti všem formám násilí na ženách, které jsou to strategie, někdy lokální akční plány a tak dále. Co je potřeba udělat? Článek 12 úmluvy o právech dítěte říká, že dítě má právo být vyslechnuto, má právo být eh, soud eh, být tedy zapojeno do toho, jakým způsobem jednat tedy pro dobro dítěte, potřeba je vyslechnout. To vždy říkám na školeních, na konferencích, říkám, pane, pane, paní, já vím, co je dobré pro vás, uděláme si určitý program činnosti, vím, co je dobré pro vás, ale ten člověk mě řekne, jak to můžete vědět, vy jste mě neznáte, nevyslechli jste moje názory a u dítěte je to stejné říct, ať už je to z hlediska veřejné politiky nebo výchovné, to je vlastně potřeba dítě vyslechnout. Potom v, tom, v té etapizaci už to je při, v etapě zpracování, potom v, máme potom musíme sledovat, monitorovat ty veřejné politiky které se zavádějí pro konkretizaci a transpozici těch hodnot a právních povinností, které vyplývají z ratifikace právních nástrojů, jako Istanbulská úsmluva v Belgii například. Belge, on a ce plan d'action dont je vous ai parlé avec... Chci se zaměřit na národní priority, nebudu hovořit do podrobnosti, ale tyto axi, osy pardon, hovoří o vzdělávání, informování, vyškolování, potom pokračovat ve vyšetřování, jak zaručovat, zajišťovat ochranu obětí a potom také zapracovat tu gender, genderovou myšlenku, genderovou dimenzi všude. To je takové doporučení, které je velmi důležité i v oblasti asilové a migrační politiky dítě, dětěta se týká články 22, 23, 26, zejména z ohledu, z ohledu poradenství, přijímání, eh, vyslechnutí. A zde bych skutečně chtěl říci, že tento prostor musí být uspůsobený pro dítě, child friendly, tak, aby to dítě bylo přijato informovanými, vyškolenými profesionály s pedagogickými nástroji a s jazykem, který bude srozumitelný pro to dítě. To znamená, to jsou všechny všechny ty postupy, všechny mechanismy, které jsou zavedeny pro to, aby se konkretizovala tato práva a aby byla efektivní. Potom je potřeba zohlednit v rámci veřejných politik eh, také další věci. Máme oběžník Ministerstva spravedlnosti a státních zástupců, která se který, který se týká násilí v párech. Byla tam revize v roce 2015, aby ten přístup byl daleko více zaměřený na dítě. A to je opravdu základem toho, jak vlastně podat stížnost, kde vlastně eh, to dítě bylo v, při tom aktu, v jaké fázi bylo zapojeno. Potom je zde také otázka ubytování. Hovoří se zde o právě na, na právu na návštěvu, na styk s tím dítětem. Toto jsou samozřejmě ty prvořadé úvahy. Rodinný soudce nebo soudce, který se zabývá rodinnými záležitostmi, si musí položit otázku. To dítě je obětí, má tedy vůbec být v kontaktu s tím otcem, který páchá to násilí, ale potom je zde také to právo na udržování osobních vztahů. Je potřeba pracovat na těch vazbách a to je důležitá otázka otázka. Důležitá je také mediace. Někdy se hovoří o rodinné mediaci. V tomto případě by zde mohlo být určité dvojí oběti, dvojí viktimizace což vede k určitému cyklu dalších traumat. Takže je potřeba stále mít k dispozici alternativy, pracovat na tomto propojení a vyslechnout a zapojit dítě po celý tento postup. Potom jsou zde také opatření, která lze přijímat prozatímním způsobem. Ochrana opatření od roku 2012 státní zástupce může částečně zakázat eh, autorovi, pachateli toho násilí styk s dítětem. Existuje hodně ochranných opatření pro oběti, ale nebudu hovořit o podrobnostech. Je důležité zde říci, že zde v Belgii máme eh, určité domy, určitá útočiště, pro eh, rodiny, pro ženy, které jsou bytek a pro děti, které jsou oběťmi násilí, je jich asi 15, jsou dotované, subvencované a zde také vyvstává otázka, proč ženy, které někdy jsou považovány, že žijí v určité nezákonné situaci, když v zásadě víme, že nikdy není, proč nemohou mít tedy přístup do těchto útočišť. Někdy je tam pobyt zdarma, ale někdy ne, takže to jsou otázky, do kterých je také potřeba se zapojit. Přístupnost, to znamená, aby ten pobyt tam byl zdarma, ale musí být také informace o tom, že tato možnost existuje žena nemůže že žena může využít těchto služeb. Potom nemůže využít těchto služeb, pokud není vůbec informována o tom, že takovéto služby existují, které jí mohou poskytnout vhodnou a příslušnou pomoc. Jak již bylo řečeno, dítě musí být stále v centru tohoto postupu, ať už jde o soudní řízení, musí být vyslechnuto soudcem. A to už je něco, co zde zaznělo, možná reformovat, revidovat rodinné právo aby dítě mohlo, bylo informováno o tom, že můžou, mohou být vyslechnuty. Někdy se ve Belgii lidé domnívají, že dítě do 12 let nemůže být vyslechnuto soudcem. To není pravda. Dítě má právo i pod dítě, které nemá ani 12 let, pokud o to požádá a přeje si to, tak má právo být vyslechnuto soudcem. Potom hodnocení, zpracování, monitoring veřejných politik. Uzavřel bych to dalším aspektem. Hovořilo se zde také o genderově založeném násilí v rodinách. Vyvstává zde také otázka identity a vyjádření pohlaví a, dodr- a respektování názoru dítěte a jeho e, svobody vyjadřování. Belgii v každém případě si hodně klademe otázku o nedodržování identity pohlaví. To je určité rozhodnutí, určitá volba pro ubytování například v internátu pro dívky, pro chlapce, také otázka volného času, ale asi vás, vám neříkám nic nového určité hry, máme zde určité genderové stereotypy, může se to týkat také sportovních činností, škol, šaten například ve škole. Takže všechny tyto mechanismy, všechny tyto koncepty, jak si uzavřou děti do kruhu, bludného kruhu jeho pohla, identity, jeho pohlaví zejména lidé, kteří jsou jaksi transgenderové, povahy, eh, tak tam to může působit problémy. To jsou důležité otázky, protože my jsme instituce, která může řešit stížnosti nezletilých, tak máme takovéto případy dětí, kterým bylo odmítnuto právo například zapojit se do toho, kterého prázdninového programu, té, které volnočasové aktivity, protože děti, rodiče jim vlastně vnutili nějakou aktivitu související s, jej, s jejich eh, předpokládaným pohlavím. A na závěr, bych ještě chtěl hovořit. Hovořili jsme o informování, vzdělávání. To je samozřejmě nutné, když zavádíme nějaký legislativní právní postup, tak každý má možnost být eh, ohodnocen, tedy může, může mít, musí být informován a je potřeba informovat školy děti už od nejmenšího věku. To jsou tedy takovéto kurzy, které se už od toho nejmladšího, nejužšího věku dětí konají. I zde třeba v Evropském parlamentu se zdůrazňuje rozmanitost, která je bohatstvím, co to je lidská důstojnost, princip rovnosti práv, nediskriminace. O tomto všem je potřeba školit, informovat již od nejmladšího věku aby se nebanalizovaly tyto typy násilí a nevytvářely vztahy dominance mezi muži a ženami. Děkuji. Thank you. Mm, mm, thank you uh, very much, Mr. Děkuji Eh, já bych otevřela nyní debatu eh, pro eh, výměnu názorů. Tak a první řečnice, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěla poděkovat čtyřem přednášejícím. Myslím, že to byl velice dobrý nápad uspořádat toto setkání. Když se podíváme na tu realitu, která tady byla popsána, na studie, na spoustu těch prací, které předkládá eh, občanská společnost, tak eh, skutečně je dobře, že se to předkládá eh, politickým aktérům. Díky ženské nadaci a díky Marise Soleto nyní vím, že tedy existuje iniciativa stipendií Solidátka Sodla. A to nám vlastně umožňuje nahlédnout realitu, jakou si v podstatě často neumíme představit. Zde v parlamentu se často hovoří o e, genderově specifickém násilí e, a prostě chceme zabránit tomu, aby eh, ženy byly, eh, ženy byly eh, vražděny jen proto, že jsou ženami. My víme, že vlastně každý takový případ je silný příběh. Dnes tady máme rodiny, kde ženy se skutečně stávají nebo staly obětmi genderového násilí. Čili můžeme to vidět na vlastní oči. to eh, znamená nejenom to, že můžete přes noc eh, přijít o eh, sestru nebo, nebo ženu, ale je to daleko složitější problém. A my teď víme o něco více a více se věnujeme tomu problému genderového násilí. Máme dneska zákony, a proto je důležité, že ta debata se dneska odehrává a že je uspořádána jako setkání, eh, které dává podněty nám jako evropským zákonodárcům a obrací se také na národní státy. U nás ve Španělsku jsme se minulý týden dohodli na vydání dekretu, který bude stanovovat právo na penzi pro ženy, které se staly obětmi eh, genderového násilí. To tady dříve nebylo. Znamená to, že respektive, že znamená to, že si uvědomujeme, že eh, rodiny, které něčím takovým projdou, se eh, ocitají v obtížné ekonomické situaci. Čili je to něco, co by mělo být součástí eh, sociální sítě. Tyto děti jsou skutečně i v tomto smyslu potom obětmi genderového násilí. A myslím si, že jako Evropský parlament bychom se měli zamyslet nad tím, jak vyvolat nějaký zájem a iniciativu na straně členských zemí. Ano, tady několikrát zasněla možnost vypracovat nějakou rozsáhlejší studii o tom, jakým způsobem reagují jednotlivé země na takovéto situace. My skutečně potřebujeme to, aby tato realita eh, byla nějak reflektována a aby ta očekávání, která v některých zemích už vznikají, se rozšířila také do eh, dalších zemí. A tento výbor by se skutečně měl stát iniciátorem studie, kterou by zadal Evropský parlament k vypracování k tomuto tématu. Já si myslím, že tato debata by měla být eh, také přenesena do parlamentního pléna s interpelacemi na komisi. Ano, my se blížíme konci eh, našeho volebního mandátu, ale každopádně jde o iniciativu, kterou bychom měli posunout před. A já bych chtěl, chtěla poděkovat všem těm, kteří eh, nám dnes rozšířili obzor a eh, teď tedy vlastně lépe rozumíme, co od nás společnost očekává. Ano, děkuji. Eh, nyní se hlásí opět paní Björk. Děkuji. A eh, vřelé díky našim panelistům. Bylo to velice zajímavé ze všech stran, ze všech úst. Eh, já bych eh, chtěla eh, něco říct ze švédského hlediska. My máme krizové linky, máme výzkumné ústavy, organizace ženské, organizace na ochranu dětí a tak dále. A ti se toto tematikovou zabývají už velice dlouho. Čili i tou konkrétní situací, kdy žena je oběti násilí, kterého se na ní dopustí její partner. Zhruba před 15 eh, lety eh, došlo k sérii odsouzení u švédských soudů, eh, kdy muž tedy se dopustil násilí na ženě a potom mu bylo poskytnuto ubytování a také právo Eh, opatrovnické. A ono je třeba říci, že de facto to znamená proto dítě, že je nuceno trávit čas s pachatelem, eh, eh, pachatelem činu, kterého samo toto dítě je obětí. Čili toto dítě by mělo být spíše chráněno eh, proti eh, těmto lidem. Eh, musím říct, že my nadále vidíme situaci, kdy toto přetrvává. A opět váš opatrovník či pečovatel, který vám obližuje, zároveň rozhoduje o vašem dítěte, eh, vašem životě. Tady je třeba, aby síly spojily eh, všechny ženské organizace a organizace bojující za eh, dětská práva, aby se tato situace a tyto postoje soudů změnily. Eh, to, co bylo řečeno o tělesných trestech eh, lidí, tak tady mohu říct, že Švédsko je v čele eh, globálního úsilí o to, aby se zakázalo veškeré násilí na dětech. Já vám tady děkuji za všechno to, co jsme si tady vyslechli, vaše odborné příspěvky a tak dále. Děkuji. A nyní eh, eh, paní Jiménez Barrio. Děkuji vám. Eh, kolegyně, já bych vám také chtěla poděkovat za vaši přítomnost. Je samozřejmě nezbytné, aby tyto oběti byly také viditelné abychom jim propůjčili hlas. Nyní dovolte několik úvah. Směrnice, eh, kterou jsem zpracovávala jako zpravodajka v roce 2012 a která mezi tím už byla zdokonalena, to je směrnice na ochranu obětí násilí. Eh, již v této směrnici byla část, eh, která se věnovala věnovala dětem, násilí na dětech a e, pak tam byla také kapitola o genderovém násilí. O dětech se hovořilo jak v souvislosti s násilím, a pak se vlastně, e, to byla část, která se zabývala e, výhradně dětmi v souvislosti s takovýmto násilím. Eh, jak tedy se to projevilo na harmonizaci evropských zákonů? V Evropě je to trošku těžké. V jiných oblastech se daří eh, více, třeba zemědělství, ale eh, v naší oblasti to vypadá komplikovanější. Členské země se domnívají, že to vše je jejich výlučná pravomoc. Takže tento typ násilí se v různých členských zemích nahlíží úplně jinak a de facto máme i státy, kde eh, podle zákona o nic nezákonného nejde. Mě by zajímalo, eh, jak se na to díváte? Máme dostatek zákonů na ošetření této oblasti? Já si myslím, že ne. Také jaké konkrétně jsou rozdíly mezi členskými zeměmi. Existují zákony, které se vůbec neuplatňují, vůbec nefungují a přitom jde o instrument, kde jsme si mysleli, že eh, na to všichni čekají, že je to prostě potřebné. Dokonce máme v tomto smyslu také výrok Evropského soudního dvora, Máme zde případy, eh, kdy se násilí eh, obrátilo proti dětem, které doprovázejí eh, partnersky. Taky je, je, je třeba, aby bylo možné vydávat velice rychle předběžná opatření vůči pachatelům. Čili to je otázka co ještě bychom mohli udělat, aby to bylo účinnější. Ani nevládní organizace, policie a další orgány, eh, nikdo z nich často nevěděl, že eh, existují nástroje, které mohou používat. Jak eh, šířit osvětu? Víme, že dítě je emocionálně silně závislé na rodičích nebo řekněme partnerech eh, svého rodiče. Takže otázka je, jakým způsobem to správně eh, zvládnout, jak třeba využít dítě jako svědka u soudu a jakým způsobem eh, se může justice efektivně zauží, zabývat těmi trestními záležitostmi. Děkuji, paní Jiménez. Grazie e uh, ringrazio anch'io i relatori per... Eh, eh, Pani Kienge, děkuji. Já také chci poděkovat našim přednášejícím. To dnešní téma je tedy tématem ochrany nezletilých. Já bych chtěla přivítat také naše hosty z Itálie, které jsem pozvala. Jsou to mladí lidé, eh, kteří pracují v oblasti dětských práv a de facto jsou to lidé, kteří mohou eh, vstupy eh, z tohoto dnešního zasedání uplatnit ve své práci potom zpátky doma. My si připomínáme 40. výročí charty o lidských právech. Ale vidíme, že e, pozice lidských práv v našich společnostech e, upadá. Myslím, že by bylo třeba vymyslet nějakou novou e, strategii, abychom se zase mohli zasnít, abychom měli určitou přenosnost eh, těchto práv. Prostě eh, lidská práva, základní práva patří člověku, patří osobě. Čili skutečně je třeba, abychom eh, rozšiřovali vzdělávání v této oblasti, posilovali zákony, šířili toto v kulturní oblasti. A tady skutečně je třeba začít už ve školních lavicích. Je třeba více školit také pedagogy. Je třeba sbírat údaje. A tady k tomu chci jednu věc říci. Včera v výboru Libe byl schválen důležitý dokument o sběru dat. Jde o nařízení, které se týká mimo jiné také statistik o migraci a mezinárodní ochraně. Toto má opravdu velký význam, protože nám dnes chybí spousta údajů, zejména údajů o nezletilých osobách. Ty ve statistikách často vůbec nefigurují. Nicméně díky změny eh, této, tohoto nařízení Eh, budou muset státy poskytovat svá statistická data častěji a budou také rozšířena. Bude se to týkat samozřejmě i přítomnosti nezletilých osob, zejména těch, eh, které, eh, osob, které jsou bez doprovodu. Existuje totiž nárok na určitou právní ochranu, zejména u těch nezletilých, a Eh, na to bychom opravdu potřebovali právě ony údaje, o kterých hovořím. Je třeba také si uvědomit, že tady na tom musíme eh, spolupracovat společně s nezletilými lidmi. Jejich hlas musí být slyšet. Eh, já vám děkuji za tuto příležitost a myslím, že je třeba holisticky přistupovat k dalšímu postupu aby byl úspěšný. Eh, já vím, že eh, jsem to rozvedla trošku moc eh, do detailu, ale přesto mám tady ještě jedno svědectví. Já jsem se setkala s tím jedním takovým případem v Itálii. Ministr pro integraci přijal jednu ženu a hodně se o tom tedy Eh, hovořilo. Tato dítě, tato žena byla eh, babička, eh, potom byla tedy matka a tak dále. A dítě bylo tedy dáno do péče babičce z strany otce tak to prostě rozhodl automatický soud. A to znamená, že toto dítě pak bylo povinno navštěvovat svého otce ve vězení. Nedalo se s tím nic dělat. My jsme tedy našli platformu, eh, platformu právníků. Eh, to dítě bylo tedy němé a trvalo nám celkem dva roky, než jsme docíli toho, že to dítě bylo přesunuto k babičce na straně matky, ze strany matky a e, zlepšila se jeho situace. E, dítě opět tedy začalo mluvit a podobně. Čili e, skutečně tady šlo o smíšené manželství a je třeba také se vyváženě zabývat oběma stranami. Eh, no, děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla vyjádřit eh, poděkování našim hostům. Děkujeme, že jste mezi nás přišli. Eh, myslím si, že jste zde nastínili takové, mm, takový pohled velice smutný, ale zároveň jste zdůraznili to, že se zabýváme naprosto naléhavým problémem. A navíc je to téma, které často bylo ponecháno na okraji zájmu. Chtěla bych podpořit to, co zde zaznělo. To znamená, je zapotřebí nějaká komplexní studie. To je zcela nutné. To znamená, měla by, ta studie by se měla týkat obětí domácího násilí. Mohou to být ženy a děti, to znamená dcery, synové. A ta studie by se měla zabývat i dalšími oblastmi, které s tím souvisejí. Například eh, druhy mm, takové scénáře, typické scénáře mm, domácností, kde dochází k násilí. Já bych opravdu podpořila, aby taková studie nebo aby takové studie vznikly, protože sami jste říkali, že často nemáme údaje, je obtížné srovnávat údaje, mm, situace se liší v jednotlivých zemích, takže pokud máme pokročit s legislativou, musíme vycházet z, z faktů. Také se zaznělo, eh, že ani třeba ve školách to není úplně nejružovější protože často je to tak, že když eh, je nějaký problém ve škole, tak vlastně se, se to doma neřeší a když je problém uh, doma, tak zase se viní škola. Ně, často je to tak, že pokud má dítě problémy ve škole, tak je to určitý ukazatel problémů doma. Eh, takže je dobré tam vidět nějakou vazbu, a zjistit, kde ten problém má kořeny. Myslím si, že pro takové informační kampaně bude také ještě jednou chci zúraznit, že musí ty kampaně vycházet z údajů. Musíme mít k dispozici data. Další věc. Osvědčené postupy, rozšiřování provádění osvědčených postupů. Eh, aby se mohly osvědčené postupy šířit, musíme mít určité rámce nebo i legislativu. Mm, vidíme to třeba v jiných oblastech, třeba i eh, chování účastníků eh, silničního provozu. Možná vám to bude připadat jako úplně odlišný příklad, ale je to podobné. Takže potřebujeme také určitý dobrý kodex chování, Potřebujeme i doporučené postupy, jak se chovat k osobám domácího násilí. Musí zde existovat i větší soudržnost eh, v zemích Evropské unie. To může, k tomu může přispět i Eh, koheze nebo koherence postupů zprávy, státní zprávy, která třeba rozděluje prostředky. Eh, děkuji, dobrý den. Já bych se nejprve chtěla omluvit, že jsem se nemohla zúčastnit celého semináře, protože jsem hlasovala na jiném výboru. Toto téma je nesmírně důležité a také mi líto, že jsem nestihla celou prezentaci. Uh, jedno z takových úplně nejhorších věcí zde je psychologické násilí, protože to je takové násilí, kterým trpí děti velkým způsobem. Často se těžko definuje, je to takové spíše abstraktní a myslím si, že bychom se na to měli rovněž zaměřit, na to psychologické násilí. Někdy se dozvídáte o věcech, které jsou úplně surreálné. Například jsem četla příběh dívky, jejíž otec byl eh, poslán do vězení, protože ji zneužíval, ale eh, zároveň mm, vlastně mohl tu dceru navštěvovat, mm, měl stále právo na styk s dítětem. Její matka se odstěhovala a takže vlastně z praktických důvodů mm, tam bylo dovoleno, aby ta dívka mohla toho otce navštěvovat sama, bez doprovodu. A byly tam opravdu takové dost zvláštní důvody pak, takže je důležité spolupracovat i s nevládními organizacemi, se sociálními pracovníky, aby nakonec ty situace nedopadly tímto způsobem. Mohli byste se podrobněji vyjádřit k školení lidí, eh, kteří třeba jsou v té soudní sféře nebo v právním systému. Je důležité tyto pracovníky, tyto odborníky dále ještě školit, nebo už znají situaci? Dobře. Takže teď dávám slovo zpět našim odborníkům, ale každému, nebo celkem maximálně na 10 minut, protože bychom v půl měli naše jednání ukončit. Dobře, děkuji. Já si nemyslím, že španělský právní systém je třeba horší než jiný právní systém, ale také jsou tam věci, které jsou naprosto nepřijatelné, které nejsou dostatečně rozpracované. Hmm. Jedná, týká se to systém ochrany dítěte pro ochrany, ochrana a ochrany proti násilí motivovanému na základě pohlaví. Samozřejmě, že členské státy mají povinnost dělat vše, co je zapotřebí, protože je zde umluva Rady Evropy, že eh, musí zde být učiněno vše, eh, co má chránit dítě. Jenže to je eh, napsáno, ale v praxi to vypadá jinak. Eh, navíc zde bylo jedno, jsou zde občas soudní výnosy, které mm, jsou sami o sobě absurdní, anebo vlastně je tedy důležité, aby i soudci, aby právníci byli vyškoleni, aby rozuměli tomu eh, systému a tomu problému. Ta směrnice z roku 2012 je dobrá, jenže eh, neplánuje ani Ehm, nehovoří o tom, že byste měli být zvláštní služby třeba pro děti nebo pro mladé lidi. Mohla bych hovořit o tisících případech. Třeba před pár měsících došlo k vraždě dvou dětí v jedné španělské provincii. A e, přitom už e, předtím bylo, eh, jste, jste byli pově, bylo, bylo jste povědomí, že ta rodina eh, je, je tedy násilná. Eh, ty úřady vlastně měly v hledáčku tu rodinu a stejně nakonec ty dvě dívky z té rodiny byly zabity tou matkou. No a pak zde také jste hovořili například ten případ, kdy i ten otec, který předtím spáchal násilí, tak eh, stále měl rodičovská práva a právo na styk s dětmi. Takže je důležité, aby všechny orgány si také dobře byly vědomy toho, jaké jejich rozhodnutí bude mít dopady. Já si myslím, že jedna z nejlepších věcí, kterou jsme dnes učinili, je nastolit toto téma. Ještě navážu na to, co říkal zástupce nebo zástupkyně španělkyně. Je důležité, abychom se všichni spojili a musí se ale rozlišovat mezi právě dětí a právě rodičů, abychom to nemíchali. Myslím si, že v mé zemi už existuje dostatečné povědomí o dopadech násilí na děti, ale uh, u, u soudů, ale není to, dost, není to dostatečné. Záleží na jednotlivých soudcích, jaké to povědomí mají. To nestačí. Z Začátkem prosince zrovna mám vést eh, odborné školení u soudců a já také na univerzitě učím studenty, mm, kteří studují právo o těchto věcech. Takže to jsou pozitivní věci, ale stále je zde ještě hodně práce, která se musí učinit. Myslím si, že jsem řekla vše. Děkuji. Já jenom eh, vyberu pár bodů. Co se týče legislativy, víme, že v některých zemích v Evropské unii ještě nedošlo k ratifikaci nebo k zákazu tělesných trestů já teď nemám úplně přesně seznam těch zemí, které to jsou, které ještě nezakázaly tělesné tresty dětí, ale můžeme ten seznam vám poskytnout. Takže já bych chtěla opravdu apelovat na všechny země, aby také ratifikovali Istanbulskou úmluvu. Myslím si, že pokud by to bylo možné, tak by Istanbulskou úmluvu a úmluvu o právě dítěte měla ratifikovat i Evropská unie jako taková a ukáže tím silné závazky, eh, které má k ochraně dětí a k boji proti násilí. Co se týče legislativy, tak já jsem třeba mm, dlouhou dobu pracovala v Rumunsku a v Rumunsku sice zakázala legislativa tělesné tresty, ale mm, ještě to dlouho pak trvá, než se to projeví v praxi. E, pak je zde ještě určitý přístup e, základních práv. Mm, my zde řekneme, že zde chráníme lidská práva dětí, že to není nějaká akce neziskových organizací. Dále, ty údaje. Je důležité, abychom schromažďovali údaje a abychom v těch, ve všech těch studiích nezapomínali ani na ty nejzranitelnější skupiny. Migranti, děti, to jsou mm, zranitelné skupiny, o kterých jsme častokrát hovořili. Ať už mají rodinu nebo ne, ať mají nějaké právní postavení nebo ne, to vůbec, to je úplně jedno. Dítě je zkrátka dítě. A každá země v Evropě má povinnost respektovat eh, a chránit práva dětí, které žijí na eh, jejím území, na jejich území. Eh, umluva to říká naprosto jasně, nesmí se diskriminovat u dětí na základě jejich původu. Takže to je také zásada, kterou musíme uplatňovat v Evropské unii. A veškerá legislativa musí také zaručit to, aby všechny děti měly přístup k těm příslušným službám. Musí se to brát v úvahu. pak také navázání některých prostředků z rozpočtu přímo na projekty, které mají bránit násilí. To si myslím, že je vynikající nápad. Eh, měli bychom to brát v úvahu při přípravě víceletého finančního rámce, protože v tom současném víceletém finančním rámci to není dostatečné. Vůbec se tam nedostatečně ošetřuje téma dětských práv. Takže je zapotřebí, aby ta položka dětská práva a ochrana dětských práv tam byla přímo začleněna, ať už nějak externě nebo interně. Děkuji, zaznělo zde už mnoho věcí, takže ano, komparativní studie, to je jasné, schromažďování údajů, pracovat v rámci sítě, koordinovat, protože často i v Evropské unii nebo v Radě Evropy Máme stejné studie, které jsou prováděny, ale není to dostatečně transparentní, není tam dostatečná výměna informací. Navázal bych na to, co říkala paní poslankyně, kultura práva, protože právo dítěte, právo ženy, lidská práva, to, jsou, to je všechno vnitřně propojené a zejména je zde ta kultura práva, takže je potřeba ji šířit v rámci Evropské unie. Uvedu konkrétní příklad, když dělám prezentace dětem, hovořím o jejich občanské výchově, tak dě, říká se, ano, děti mají právo na to, děti mají právy na ono a oni vlastně už rozlišují svá práva. A je to taková ta blízkost práva. Tam, kde jdeme, tak ta práva vlastně máme, subjektivní práva, ta nás doprovázejí. Je důležité pracovat na této otázce, aby ve školách tedy, ale všude v rámci stálého vzdělávání v politikách mládeže ve všech etapách by to mělo být zapracováno. Ta kultura práva je opravdu důležitá, je potřeba demokratizovat lidská práva. A jak to udělat, o jakých metodách hovoříme, je potřeba inovovat tyto informace, toto vzdělávání, využívat didaktické nástroje, interaktivní, dynamické hry. I zde můžeme vlastně mít určitou kulturu, z hlediska preventace, z eh, invento, eh, pardon, inovovat eh, nástroje, jak to dělat. Musíme hovořit o Ehm, teď hovoříme o určitých digitálních hrách, používat moderní, inovativní nástroje, které povedou k tomu, že dítě se bude zajímat o svá práva. Takže opravdu tuto kulturu musíme šířit, musíme o ní informovat, to je důležité. Legislativa ta je zásadní, ale pokud nebudeme informovat o těchto normách a nepochopíme tento pojem, tak opravdu to nebude tak efektivní. Je potřeba tato práva šířit, informovat o nich a vzdělávat v nich. Děkuji. Děkuji vám. Takže děkuji všem řečníkům tohoto panelu. Myslím si, že to byla velmi důležité, že jsme zde mohli vést tuto diskusi pro nás jakožto politiky, jakožto poslance Evropského parlamentu. Myslím si, že toto slyšení je důležité i pro dnešní návštěvníky ze Španělska a z Itálie. Takže děkuji vám, musíme spolupracovat, pokud chceme dosáhnout dobrých výsledků a lépe chránit naše děti, tak to je opravdu nutné dělat ještě daleko více, než děláme dosud. Děkuji. And... A tím naše příští schůze bude 27. listopadu listopadu od 9 hodin, celodenní schůze to bude. Teď vám všem děkuji také tlumočníkům, sekretariátu a všem našim poslancům, poslankyním. A tímto ukončuji schůzi. Děkuji. On time. <laughs> okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.